Tímto zahajuji naše zasedání rozpočtového výboru. Dnes odpoledne se budeme věnovat výhradně hlasování a po skončení hlasování se bude konat schůze koordinátorů. Zítra budeme pokračovat v práci výboru jako takového v 9 hodin a budeme mít na programu dvě studie. Jedna se bude týkat způsobu, kterým přispívají členské státy a jak jsou tyto příspěvky eh, dále převáděny do eh, rozpočtu. A druhá studie, ta je o rozpočtu Evropské unii, eh, zaměřenou na genderovou rovnost. Máme tu sdělení ohledně uvolnění fondu Solidarity a následně, až se bude hlasovat, budeme se zabývat usnesením týkající se rozpočtu na rok 2016. Než budeme hlasovat, rád bych vám sdělil, že budeme mít společné zvláštní zasedání společně s výborem LIBE ohledně eh, rozpočtových aspektů migrační krize. Tato zasedání se bude konat 19. října v 19.45 až do 20 hodin 30 hned po trialogu. První trialog, to bude takový předdohodovací trialog a to bude 19. října hned eh, na počátku odpoledne. A také bych vám chtěl sdělit, že řídící orgán ESI, tedy Evropského fondu pro strategické investice, nám sdělil dvě jména. To první je na designovaného říd, managing director, výkonného ředitele EFSI a další na jeho zástupce. Slyšení se má konat před hlasováním eh, a to tedy bude zítra v 19 hodin v sále Jan 6Q2. Zítra v 19 hodin. Toto může trvat alespoň dvě a půl hodiny. Proto bych vás chtěl poděkovat, abyste byli k dispozici, abychom mohli vyslechnout tyto dva kandidáty. Ta sešení by měla trvat po jedné hodině, následovat bude debriefing a hlasování a na základě tohoto hlasování eh, potom při plenárním zasedání našem Evropský parlament se bude rozhodovat a to bude ve středu odpoledne. Myslím, že důležité je, abychom byli schopni bez dalšího eh, zdržování rozhodnout, protože eh, se jedná o vedení Evropského fondu pro strategické eh, investice. A to myslím, že jsou hlavní sdělení, která jsem chtěl provést. A přejdeme k hlasování. Nejdříve budeme hlasovat o uvolnění nástroje flexibility ke zprávě eh, pana Kardiazabala, který nám dnes odpoledne předkládá dvě zprávy. A chci ocenit eh, rychlost eh, při vytváření a přeskoumání těchto dvou témat Očekává se ve středu hlasování na plenárním zasedání, eh, protože celý tento proces nám trval jen dva týdny. A to je eh, výborný důkaz naší rychlosti a chci poblahopřát panu zpravodaji k, takto, tam, k takovému to výknu. Paní zpravodajka má slovo. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, ano, k tomu, co jste právě říkal o tom, jak rychle jsme museli zpracovat tyto dvě zprávy. Eh, chtěla bych vysvětlit, eh, proč navrhuji hlasovat proti všem pozměňovacím návrhům, které byly podány. A je to právě z toho důvodu rychlosti. Je zapotřebí, aby zpráva byla přijatá rychle a proto Eh, a tak, abychom mohli uvolnit 401 milionů euro co nejrychleji. To je mnohem důležitější cíl než eh, jakékoliv jiné politické myšlenky, které bychom rádi do textu včlenili pomocí pozměňovacích návrhů. Ve své zprávě se snažím reflektovat obecnou pozici parlamentu a snažím se nezabíhat do přílišných detailů, které by mohly být kontroverzní a které by mohly eh, zabránit koncenzu mezi politickými frakcemi. Doufám tedy, že bude možné eh, schválit tuto zprávu bez pozměňovacích návrhů, abychom to stihli do středeční plenárky, kde by se to dalo schválit. Jinak to nestihneme. Já vím, že za dva týdny je další plenární zasedání, nicméně přes přesto si myslím, že situace je urgentní a to eh, si žádá takový postup, který navrhuji zkrátka eh, dát hlasovat o těchto dvou zprávách bez pozměňovacích návrhů. Eh, to bych chtěla pouze vysvětlit tím, kteří eh, podali pozměňovací návrhy. Ne, ne, nesouvisí to s jejich obsahem, se kterým bych možná i souhlasila, ale je to opravdu proto, abychom mohli postupovat co nejrychleji. Máme to dnes jako první bod pořadu jednání, tak aby zkrátka, abychom to stihli do středečního plenárního zasedání. Děkuji mnohokrát. Myslím, že všichni chápeme, že je to nalehavá věc. Každý, každý den víme, kolik tisíc eh, ilegálních imigrantů přichází a je naléhavé být připraveni a reagovat, mít vše připraveno, eh, protože se jedná o to, abychom eh, takto reagovali na nelegální překračování evropských hranic. Já bych se chtěl ujistit, že máte všichni kartičky, hlasovací kartičky, máte je prosím v zařízení, abychom mohli hlasovat jmenovitě. Kolega, prosím. Pardon, pane předsedo, eh, já musím říct, že jsem bohužel v rámci přejíždění přes hranice nechal svoji kartu ve Štrasburku. Takže prosím, Tarant bude potřebovat dvě karty, jednu do Štrasburku a jednu do Bruselu. Protože nemůžeme ohrozit rozpočet Evropského parlamentu. A nicméně budu teď dávat pozor, jak hlasujete, pane Tarante. A nyní budeme hlasovat. Prosím, cvičně. Vous avez tous pu voter. Všichni jste hlasovali. Ještě nám někdo chybí? Takže můžu ukončit hlasování. Dobře, takže toto ustanovení bylo. Nevím, jak hlasoval pan Tarant, jak to bylo? Bon, Alors nous avons un premier amendement au paragraphe premier, amendement numéro 2. Máme pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pět, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Šest, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Sedm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout? 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout? 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout? 11. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Zamítnout. Pozměňovací návrh číslo jedna. To je k úvodnímu ustanovení A. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnout. Nyní budeme hlasovat o celém textu, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text je přijat 25 hlasů. Z toho 24 bylo 25 pro, jeden proti a nikdo se nezdržel. Přejdeme k dalšímu k textu, to je další zpráva, opět paní Kartia Zabal. E, na základě e, závěru právě toho předchozího hlasování jedná se o první rozpočet číslo 7 Eh, u prostředků, které mají být využity, jak bylo stanoveno. A nyní budeme hlasovat. Nejdříve pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Nemohli bychom hlasovat unblock? Ano, můžeme hlasovat unblock. Pokud si to všichni přejí. Ne. Jsou tu na to rozdílné názory, takže první pozměňovací návrh, který je čtyřka, je zamítnut. Číslo pět, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Šest, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. sedm, Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout, 8 je pro, proti, zdrželi se, zamítnout, 9 je pro, proti, zdrželi se, zamítnout, 10 je pro, proti, zdrželi se, zamítnout, pozměňovací návrh číslo 1, úvodní ustanovení v F, je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 2, úvodní ustanovení G, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 3, GA, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. A nyní budeme hlasovat o celém textu ohledně návrhu Eh, opravného rozpočtu číslo 7 zahajuji hlasování jmenovitě. Končím hlasování. Text byl schválen 24 hlasy proti jednomu a nikdo se nezdržel. Nyní nás čeká několik převodů. Opět paní Gardie Zabal. Máte slovo. Pas de commentaire particulier. Nemáte nic eh, dalšího, co byste k tomu dodala? Eh bien, s'il n'y a pas de commentaire. Pokud k tomu nemáte co dalšího dodat. Qu'une série de transferts. Jedná se o který převodů. Especialmente reseñable, simplemente el... Tady není nic zvláštního, co bych chtěl říct, jenom ten převod 29, to je ten známý globální transfer, který se provádí vždy na konci rozpočtového roku a to je pravidelně. A potom 32, to se týká plateb e, týkajících se uprchlíků a humanitární krize v eh, Sýrii. Takže tady je návrh eh, mobilizovat nouzovou rezervu 175 eh, milionů. To by nemělo být nějak zvlášť problematické. Myslím, že můžeme hlasovat o nich společně. Jedná se tedy o číslo 29, převod číslo 29 a převod číslo 32. Budeme hlasovat jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Převody jsou schváleny 26 hlasy proti jednomu a dva se zdrželi. Pak tu máme další oddíly rozpočtu. Paní Holmajer, máte k tomu něco? Jedná se o drobné změny. Máte k ním nějaké poznámky, paní Holmajer? Und, um... Ehm, Tentokrát veškeré rozhodování eh, v rámci jednotlivých institucí jsme dostali pro informací, eh, čili to je těch 25, eh, to vlastně ani nemusíme nějak ne, ne, nemusíme to nějak rozhodovat, poněvadž je to pod hranicí. Evropský soudní dvůr má tady požadavky celkem čtyři. Jednak je tady transfer, který by měl pokrývat náklady na děti personálu, eh, dětí na evropských školách, rozumí se. Eh, a je to proto, že hm, ty ceny tam trošku zrostly. A pak je tady kapitola 102 a to by měla být eh, do, dočasná, dočasný příplatek pro poslance a jeho ukončení poté, co přestanou vykonávat svou funkci. Čili toto jsou, eh, jsou tam nějaké přechodné platby a je to méně, než jsme mysleli, to je 132 eh, eh, milionů, pardon, tisíc. Dále tady máme náhradu za stroje, hm, prostě zastaralých strojů, Eh, v podstatě kopírek dokumentárního a reprodukčního střediska. To je nějakých 15 tisíc, to je z eh, General Publications. A potom eh, tedy ty General, General Publications mají nižší produkční náklady, to je 350 tisíc. Pak tady máme požadavek na převod číslo 4, to jde o, tady jde o 7 700 tisíc 50, 756 tisíc a toto je ukrytá udržba, eh, kde eh, tyto peníze by si odtud měly vzít a cílem je, aby se eh, to zastaralé zařízení a nástroje IT a dále softwarového programu Geomapy, aby se tedy sem přesunuli. Takže to je te těch 700 eh, a něco tisíc. Pak tady máme další od Evropského soudního dvora a to je také z kapitoly dvě eh, dočasné příplatky pro poslance, poněvadž eh, nebylo třeba tolik prostředků, kolik se myslelo a návrh je, Eh, dát to na externí služby eh, pro ling, eh, externí lingvistické služby. Máme tady větší zátěž, je třeba více právních lingvistů, kteří se zabývají překlady a Vzhledem k tomu, že byly omezeny počty zaměstnanců, eh, bylo třeba najímat více externích pracovníků. Čili to je ten čtvrtý bod od Evropského soudního dvora. Eh, možná, pokud bychom o tom skutečně chtěli rozhodovat, což není třeba, tak eh, mohli bychom to vzít na jednou, pane předsedo, pokud byste chtěl. Myslím, že Implicitně toto můžeme chápat za schválené na základě článku 25 jednacího řádu. Tak v tom případě se dostáváme k výboru regionu a opět do článek 25, to je kapitola 25. A sice eh, peněz mm, pro členy ve výbory regionu a jejich politické činnosti nebude třeba tolik, ale naopak by bylo třeba více peněz na automatický systém eh, garantování překladů. To je něco, co už jsme tady také eh, zavedli, čili tady jde o Eh, automatický systém pro přímé překlady obsahu z různých zdrojů a dále eh, také eh, pro vnitřní, vnitřní, vnitřní překlady, ten work, work flow tool Sirius. A je tady ustanovena taky částka. Dále účetní dvůr z Basic Service eh, by si přál 75 tisíc služeb eh, na eh, překlady, tam je těch překladů třeba více a je to zdůvodněno tak, že opět došlo ke snížení počtu zaměstnanců a to znamená, že je třeba více externích pracovníků. Za druhé je tady Eh, úpravy a náhrady restaurací a kantín, to je 40 tisíc. Eh, tam je třeba prostě zrenovovat, eh, mm, zrenovovat bufet. Dále náhrada nábytku, to je 40 tisíc, poněvadž je třeba ergonomičtější a nastavitelné psací stoly. Je to pro personál, kterým toto se zdravotních důvodů předepsali lékaři. A dále je tady nákup nového technického zařízení, a to je 65 tisíc eur a to, je, eh, to se týká de facto Eh, transparentnosti rozhodování u účetního eh, dvora. A celkem by mělo jít o 220 tisíc eur eh, a toto by se mělo odebrat z kapitoly základní platy. To je všechno. Děkuji vám, paní zpravodajko. Takže je tu pět žádostí o převodu pro soudní dvůr, jedna žádost pro výbor regionu a další pro účetní dvůr. Nemáme povinnost eh, hlasovat, eh, pokud si to tak přejem, podle jednacího řádu článku 25, eh, pokud se nebude žádat o hlasování, tak implicitně s nimi souhlasíme. Někdo žádá, abychom hlasovali o těchto převodech. Nevidím, že by se někdo hlásil. Považujeme tedy tyto převody, jak nám byly předloženy za schválené jednohlasně rozpočtovým výborem. A nyní, co se týče eh, politiky zaměřená eh, nemovitosti, nemáme tu nic, to znamená, že zbývá bod různé. Někdo žádá o slovo, nevidím, že by někdo žádal o slovo, takže přerušuji zasedání do zítřka 9 hodin a chci vybídnout koordinátory, aby zůstali na místě. Za pět minut se eh, pustíme do naší schůze.